Dear colleagues, can you, can I ask you to take... Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás, abyste zaujali svá místa, abychom mohli zahájit dnešní jednání. Budu hovořit maďarsky. Zlepšeno?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 nekritizoval tento návrh, takže tu, tu změnu v našem pracovním programu pokládáme za odsouhlasenou. Tak dnes se tlumočí z francouzštiny, jemčiny, angličtiny, italštiny, eh, řečtiny, španělštiny, portugalštiny, finštiny, češtiny, estonštiny, <clears throat> litevštiny, polštiny, slovenštiny, slovenštiny a rumunštiny. A Přenáší se naše jednání na webových stránkách. Co se týče rozhodnutí z posledních zkoušky koordinátorů, tak bych vám ráda sdělila, že že ta schůze proběhla 25. dubna, 27. jste potom obdrželi materiály k rozhodnutím, které jsme eh, přijali. Nikdo k tomu nic nepoznamenal eh, do lhuty, která byla 29. dubna, takže pokládáme toto rozhodnutí za přijaté. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Další bod je elektronické hlasování. Máme hlasování eh, k financování, k přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky. Kolega Morgano je naším zpravodajem, bohužel dnes tady není. E, výbor, který je k tomu příslušný, je Ekon. My jsme již diskutovali mm, o našem stanovisku. 26. dubna e, byla prezentace k e, pozměňovacím návrhům. Vznesli jsme některé pozměňovací návrhy a byly vypracovány kompromisní návrhy. A potom přejdeme tedy rovnou k hlasování, pokud někdo jménem zpravodaje chce vystoupit, ten tady dnes nemůže být, není tomu tak, takže můžeme přejít rovnou k hlasování. Tát. az el... Takže eh, pozměňovací návrh číslo čtyři, kdo je pro, kdo je proto, kdo se zdržel, přijato angličtina. Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis jedna, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třináct, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Asi je to schválené, ale můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je... Ne, ten byl stažen, mluvá se paní předsedkyně. Takže kompromis 4 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 31 s ústním pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to je zamítnuté, ale měli bychom to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Zde má, jsou dvě části. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Druhá část, tedy odpadá. 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 48. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní závěrečné hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Sedmnáct hlasovalo pro, nikdo nebyl proti, dva se zdrželi. Takže je to schválené a gratuluji zpravodaji. A děkuji vám všem za hlasování. Nyní můžeme pokračovat dalším bodem. And now I switch again to Hungarian. Tehát. Teď budou opět hovořit maďarsky. Következő napirendi pontunk a 2010 Dalším bodem na dnešním programu je rozpočet na eh, rok 2016. Mám mandát k zahájení třístranných jednání. Náš zpravodaj je kolega Zdrojevský. Náš výbor připravuje stanovisko pro rozpočtový výbor a Spravodaj je právě také ten, který se podílel na vypracování rozpočtu na rok 2016. Zítra vyprší lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů ve 12 hodin. Hlasovat se na našem výboru bude 20. června. Kolega Zdrojevský, předávám vám slovo. Děkuji, já bych chtěla všem srdečně poděkovat. Sus, generálně řeč biorąc... Dámy eh, a pánové, mám tady um, konsensus, ne, že bychom uh, všichni souhlasili, ale že si navzájem podpoříme naše návrhy.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 Zacznę jeszcze raz w takim razie od podziękowań. Podziękowań dla koleżanek i kolegów. Já chci ještě jednou všem poděkovat. Chci poděkovat kolegům. E, nejenom v rozpočtových otázkách, že bychom to všichni shodli, ale e, podporujeme navzájem pozměňovací návrhy, což mi ulehčuje práci. Chci zdůraznit, že tady máme důležité faktory, které Eh, ovlivní rozpočet v příštích letech. To je migrační prchlická krize a je to také střednědobá revize finančního rámce. Ať už jde o kulturu, výchovu nebo vzdělání, často je tomu tak, že dochází ke sporům, a tentokrát ne. Máme program jako Erasmus+, Máme i um, požadavky na platby, které ještě neproběhly a máme tady určitá zlepšení. Když jde o můj konkrétní návrh, u jiných výborů chci říct následující. Máme um, podpoře kultury Tady um, ehm, odporu pozměňovacích návrhů máme tady Erasmus Plus a nechceme, uh, aby došlo k situaci, kdy tento program bude podfinancován, kdy jde o budoucnost i um, současné plby dále. Um, kreativní Evropa Eh, mezinárodní podpora eh, kreativní kultury, pak tady máme program občanů v Evropě. Mm, často upozorňuji na tom, že Evropský eh, fond pro strategické investice, takzvaný Junckerův plán, musí také integrovat kulturu a Tady mám i ještě dvě důležité připomínky. Chci připomenout, že už minulý rok jsme na sebe vzali určité závazky, když jsme mluvili o rozpočtu. A tady je eh, důležitá iniciativa pro eh, mladé, zaměstnanost mladých. K mm, se týče mm, hodnocení rozpočtového rozpočtu Evropskou komisí, tak nyní se to o jeden měsíc odkládá a náš sekretariát již rozhodl v rámci koordinátorů, že Eh, se nejprve musíme dohodnout na nadcházejícími kroky. Já chci připomenout, že koordinátoři pravděpodobně rozhodnou, co se stane eh, do 30. května, to je do dneška. A některé prvky, které jsou v této zprávě, by v příštích eh, dnech měly být um, řešeny. Obecně je to tak, že podpora je jenom eh, eh, co se týče návrhu z jiných výborů, takže můžeme vycházet z toho, že naše eh, návrhy také budou zohledněny odpovídajícím způsobem. Děkuji. A nyní Máme 30 minut eh, na dotazy, na odpovědi, vyslechneme si hlavně stínové zpravodaje a potom ty kolegy, kteří si přejí promluvit. Přihlaste se o slovo, kdo si to přejete. Co se týče stínových zpravodajů, tak bych dala každému tři, čtyři minuty, ostatní budou mít dvě minuty k dispozici. Nem szeretne senki hozzászólni? z árnyék előadók közül. Nikdo si nepřeje vzít slovo stínový zpravodajové? Nikdo? Pan Maraga? Ano, Děkuji. Eh, my máme vždycky stejný pocit. My eh, zcela správným a spisovným a kultivovaným jazykem vyjádříme naše stanoviska, naše myšlenky, ale to se málo kdy odrazí v praktických návrzích. Tak nyní tak to potom vypadá v tomto výboru pro kulturu. Jedná se o oblast, eh, která se eh, týká rozpočtu Evropské unie a naše role je, abychom posílili a stimulovali nebo definovali ty programy, které budou opravdu použitelné a které jednotlivé státy budou moci používat. Spravodaj předložil návrhy, my s nimi můžeme souhlasit. A budeme mít i pár dní na to, abychom si promysleli i kompromisní pozměňovací návrhy. Doufám, že dospějeme k nějaké dohodě, což zřejmě bude ten případ vzhledem k tomu, jaké jsou tyto návrhy. Já bych se ale rád dotkla ještě jedné specifické otázky. E, tu jsme neměli možnost probrat přesněji do detailu nebo možná ještě k tomu bude příležitost. Je tady stále problém s platbami. A nejenom v Evropské unii, ale i v členských státech. A je třeba připomenout zodpovědnost a připomenout, jaký negativní dopad eh, má eh, neúčinné používání rozpočtu eh, na konečné uživatele, na ty, kteří čerpají z evropských fondů. A potom bude také nakročen první velký evropský program. A to je jeden z mála programů, které hájí prestiž a obraz Evropské unie. Je třeba je posílit jeho uvedení v praxi a hlavně posílit i novou orientaci v rozpočtové oblasti je třeba posílit všechno to, co se týká profesionální mobility, protože je neuvěřitelné, že v Evropě, tak jak ji známe, existují tak velké nesrovnalosti a existuje tolik, tolik nezaměstnanosti mládeže, kolik mladých opouští školní docházku a naše programy nám vlastně neumožňují, abychom pro ně udělali maximum, abychom v této oblasti dosáhli dobrých výsledků. Navíc je jasné, že programy, které eh, se obrací, ty malé projekty, které se obrací do občanské společnosti, tak zde tyto projekty jsou velmi těžko eh, zrealizovatelné v rámci Erasmu+. To je otázka koordinace s národními agenturami, které jsou tak četné a tak národní, že je velmi těžké Eh, od nich požadovat pružnost, která je zde nezbytná. Mezi jednotlivými, tedy pružnost, která je nutná k dohodě mezi jednotlivými aktéry, je eh, třeba také zjednodušit celé postupy a změnit eh, celé ty postupy uplatňování programu Erasmus+, aby bylo možné ho uplatňovat s větší pružností a rychlostí rozpočtová Evropa by měla být naprosto transparentní a jasná. Abych eh, příliš nezdržoval, rád bych připomněl ještě jednou, že že musíme jednat eh, s ohledem na to, že existují eh, určité dluhy, je třeba zpátky se dostat k fondům, které byly zpočátku ztraceny. Zákonodárci nám vysvětlili, že eh, některé eh, programové linie Erasmus Plus eh, nelze použít a nebude možné vyčerpat úplně. Já myslím hlavně na půjčky. Je třeba, abychom zde byli flexibilnější abychom lépe tyto půjčky zpracovávali, protože není možné, aby ty půjčky, které byly tak důležité v Erasmu+, <clears throat> není možné, aby eh, neměly svůj účinek, protože jejich hospodařování není účinné. Je třeba, aby stoprocentně byly tyto fondy využity a musíme vytvořit mechanismy vnitřní flexibility, které by umožnily, abychom eh, tyto nepoužitelné fondy přesunuli na jiné programy, kde prostředky eh, chybí. Eh, to je, měl bych ještě další poznámky, ale budeme mít určitě příležitost se k tomuto tématu ještě vrátit. Rád bych zajistil dobrou budoucnost našim mladým v Evropě. Je mít, třeba mít určitou odvahu, aby Evropská unie se opět dostala ku předu, aby vytvořila programy, které by těm cílům vyhovovaly. Děkuji. A nyní někdo jiný si přeje hovořit například stínový zpravodaj Huntis? Ne, ne, není tomu tak. Takže Předám slovo paní kolegyně Šajdrové. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za jeho stanovisko, které myslím, že obsahuje všechny důležité finanční nástroje, které máme k dispozici a náš výbor je garantuje. Eh, myslím, že jsme se mohli i teď v uplynulých třech dnech eh, přesvědčit jako členové výboru při návštěvě Kolína nad Rýnem, o tom, že Erasmus Plus je skutečně finanční nástroj, který je velmi využívaný, velmi podporovaný ze strany škol, neziskových organizací a občanů. A my bychom toto měli zdůrazňovat a skutečně tu podporu finanční programu Erasmus Plus dát právě třeba s ohledem na aktuální priority, jako je začlenování Eh, mládeže uprchlíků, mladých uprchlíků, integrace eh, mm, eh, minorit a tak dále. Čili já bych velmi podpořila tuto zprávu s tím, že je důležité možná malinko více upozornit na některé konkrétní priority, které nás v tom roce 2017 budou čekat. Ale chci poděkovat a rozhodně toto stanovisko podpořit.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 A nebo zpravodaj ještě chce něco říci. Děkuji za tyto stanoviska. A já k tomu chci něco dodat. Mm, je důležité, abychom tady měli lepší flexibilitu. Já um, si myslím, že toto bych, je důležité, že by se to mělo eh, začlenit do toho stanoviska. Dále chci si, že máme dobrý návrh na příští rok, protože tady máme povinnosti, závazky, které jsou reálné a současně máme větší finanční prostředky na ty programy, o které usilujeme. Možná ne tak, jak bychom si to přáli, ale i tak když se podíváme, jak je to v poměru k ostatním programům, tak můžeme být relativně spokojení. Ne úplně spokojení, ale spokojení. A ještě chci říci, že je důležité, eh, abychom měli správnou informační politiku a proto tak je důležité, že Eh, je podpora pro eh, programy jako Euronet Plus, protože tady je důležité, mm, co dělají členské státy a za to chci ještě jednou poděkovat. Děkuji. Mm, tak tím už můžeme ten bod uzavřít. Další bod Demokracie online v Evropské unii, potenciál a výzvy. Adinolfi je zpravodajkou. Máme krizi mm, části mm, mm, participace občanů, což se což ohrožuje legitimitu eh, parlamentu, problémy globalizace, ekonomická krize vyžadují, aby vztahy mezi politiky a veřejností se znovu zlepšily. Účast na rozhodování se musí zlepšit, stejně tak jeho transparentnost. To se týká politické strany, volební systémy, boje proti korupci, mm, digitální nástroje a otevřené platformy mají potenciál, jsou tady kreativní eh, možnosti řešení a je to důležité pro mladou generaci. AFKO je zodpovědný výbor. Nyní um, vedeme diskusi. Paní Adenofi je navrhovatelka z našeho výboru. Náš um, výbor je důležitý, je spojený za tuto zprávu. Já než dám slovo paní Adenovi, tak chci říci, že do 7. června do 15 hodin je možné prodat pozměňovací návrhy hlasování. V našem výboru proběhne 14. Paní Adenovi, máte slovo. Děkuji za slovo. Pro mě je to čest, že jste mě jmenovali zpravodajkou pro toto stanovisko. Eh, poté, co jsme se domluvili i s koordinátory. Myslím si, že je to zcela zásadní a je zásadní, aby náš výbor, výbor pro kulturu, eh, nechal zaznít vlastní hlas eh, k tomuto důležitému tématu. A hlavně by měl náš výbor zohlednit naše stanovisko, náš pohled k tomuto problému občanství samozřejmě s ohledem na to, co napíše taky eh, výbor pro ústavní záležitosti. Nové technologie eh, ovlivňují a ovlivňují velice eh, současný stav, hlavně co se týče informační společnosti. A stále více Eh, se měníme, protože existují nové formy a eh, konkrétní občanské činnosti se také mění podle eh, těchto technologických změn. Mění se tedy i vlastně účast participativní demokratická a my si to musíme uvědomit, právě protože jsme také zákonodárci a občané. Dříve bylo to jednoduché, dříve každých pět let chodili k volbám, pak tady byla určitá, určitá ta propast mezi jednotlivými volbami, byl takový okamžik ticha. Ale dnes dochází k mnohem větší účasti e, těmito právě díky těmito novými prostředky, například, prostředku například smartphone. E, občané jsou vlastně propojeni každý den, každou minutu e, s životem našich institucí. A proto se domnívám, že ta demokracie zástupní by měla být doplněna a posílena právě eh, nástroji přímé demokracie. A dnes tato přímá demokracie je usnadněná právě díky novým technologickým postupům. Eh, zákonodárce eh, musí být schopen pochopit, že dochází k hlubokým změnám a musí umět nasměrovat vlastní zákony tak, aby tyto nové nástroje působily v prospěch demokracie a nejenom pro udržení status quo, pro udržení eh, partikulárních zájmů lobistických. My, jakožto členové výboru kultury, máme úkol, abychom eh, zjistili, jaká jsou zde potenciální rizika a jaká jsou zde, jaké jsou zde výhody v těchto změnách. A eh, potřebujeme se zabývat těmi zásadními otázkami, které jsou s tím spojené. Myslím si, že musí existovat také nové modely vzdělání které musí být řízeny tak, aby usnadňovaly konkrétní a kritické vzdělávání, které by nebylo podmíněné, e, myslím například na organizaci a řízení těchto nových nástrojů, které by mělo být e, horizontální, transparentní, otevřené, tak aby zajistila nezávislost informací a aby e, jsme se vyhnuli manipulaci při používání těchto informací. Eh, dále mám na, mě, na paměti také úsilí při eh, používání nové, nových způsobů občanské eh, účasti na politickém životě. K tomu digitální techniky budou mít stále větší prostor v tomto smyslu. Tyto platformy jsou používané dnes, se používá i nová platforma, která umožňuje interagovat mezi občany a mezi institucemi a je zde možná i účast na vypracovávání legislativních aktů. A já zjišťuji, že i Evropský parlament eh, postupuje v této linii a tyto zkušenosti podporuje také. Například Evropský parlament má pilotní projekt, eh, který si myslí je třeba podpořit a je třeba ho uvést do praxe co nejdřív. Jsem přesvědčena, že eh, čas na to, abychom používali tyto nové technologie, nazrál a že je třeba podpořit tyto projekty tak, abychom eh, vylepšili tyto projekty, abychom zjistili, jaká jsou případná rizika při jejich používání a jaká jsou, jaké jsou výhody při jejich používání. Existují další dva aspekty, které eh, chci zmínit při naší analýze. Na jedné straně mám na mysli takzvanou eh, digitální propast, ať se týká infrastruktur ať se týká tedy propasti přímo kulturní. A druhá je digitální inkluze. Oba dva tyto faktory je třeba konkrétně vzít v potaz tak, abychom našli řešení, která budou účinná a také rychlé. Myslím si, že je třeba zajistit všem občanům eh, přístup k internetu, eh, který by dnes eh, měl být vlastně zcela zásadním právem zaručena, zaručeným ústavou. Například v Estonsku existuje již v ústavě toto právo, právo přístupu k internetu. A myslím si, že všichni občané by měli mít také právo na to, by urychlili svoji vlastní síť. Nejenom, že budou mít eh, vzdělání digitální, aby nedocházelo tedy k těm obrovským rozdílům sociálním, ekonomickým, ale aby eh, mohli mít eh, tedy svobodu a přístup ke svobodě a k rovnosti a účastnit se také politického demokratického života. Eh, je třeba tedy vypracovat specifické programy pro vzdělávání na úrovni evropské, které by měly potom na paměti také eh, znevýhodněné kategorie občanů a také eh, by měli mít na paměti lidi s postižením, protože ti často jsou úplně stranou tohoto problému. Já nechci zacházet do příliš detailů, chtěla bych vám poděkovat. Snažila jsem se potrhnout v tom návrhu stanoviska. Ty nejdůležitější body, které podle mě eh, jsou jenom výchozími body, třeba je dále ještě rozpracovat. Existují ještě prostor, ještě prostor, kde se může spousta věcí zpracovat. Já jsem zcela k dispozici k další konfrontaci s vámi. Eh, doufám, že vypracujeme dobrý text, eh, do něhož zapracujeme různé, různá stanoviska, různé různé způsoby cítění, které zde existují v našem výboru. Já vás ujišťuji, že se zasadím o to, abychom něco dobrého vypracovali a myslím si, že je zcela zásadní, aby výbor pro kulturu nechal zaznít svůj hlas v této oblasti, aby tento bod byl e, zcela jasný i výboru pro ústavní záležitosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji poslankyni. Máme 30 minut na diskuzi. Diskuzi k tomuto tématu. Ráda předám nejdřív slovo stínovým zpravodajům a potom ostatním kolegům. Kolegyně Ferajna mm, zastupuje kolegyně Ferajn. No děkuji, já se mluvím jménem uh, z kolegy pana Zvera, on zde nemůže být, protože je na schromáštění EPP, eh, kde je také i oslava 40. výročí eh, této politické skupiny, je to v Lucemburku, takže to vlastně vysvětluje i to, proč je zde mnoho kolegů, kteří dnes chybějí a navíc ještě někteří kolegové tedy museli jít zase na jiné výbory, aby nahradili tyto kolegy, kteří jsou v Lucemburku. Takže pan Zver nejprve stůraz, jak už několikrát zdůraznil při různých příležitostech, že je nutné snížit to malé nebo zmenšující se demokratické zapojení v Evropě, kterého jsme svědky už posledních 20 let. Přímá demokracie a elektronická demokracie by mohly právě přitáhnout více lidí, zejména mladých lidí, aby se zapojovali do demokratických procesů. A mělo by to také přispět k tomu, že se sníží ten takzvaný demokratický deficit, ale je třeba vidět i druhou stranu mince. Pak jsou zde i určité nevýhody nebo rizika té přímé demokracie v porovnání s tou zastupitelskou demokracií. Kolega se domnívá, že, že mm, občané musí být eh, dobře informováni a nesmí podléhat propagandě, jinak to nebude fungovat. Musíme informovat mladé lidi, tak aby potom mohli činit informovaná rozhodnutí a aby mohli přispívat k demokratickým procesům správným dobrým způsobem. Ehm, ten návrh paní Adolfy je velice dobře strukturovaný, ale ještě odstavec 3 a 5 by podle kolegy měl být eh, zlepšen. Ehm, ve třetím odstavci je tam kritické povědomí, tak to by tam být nemělo podle kolegy, že by tam e, stačilo být tedy dobré povědomí. A v článku 5 e, se kolega domnívá, že jsou tam e, decentralizované zdroje nezávislých informací, toto, že by mělo být rovněž přeformulováno. Mělo by se tam hovořit o tom, že decentralizované zdroje informací v podstatě to trošku říká, jako, jako kdyby tedy teď zatím nebyly ty informace nezávislé. Paní e, zpravodajka také hovoří o digitální gramotnosti, což je velice důležité, protože dnes je mnoho informací na internetu a lidé by měli být dostatečně vyškoleni v tom, aby také například rozlišili spolehlivé a nespolehlivé zdroje informací. Další tedy um, dále se hovoří o tom, že tam musí být přístup k internetu pro všechny, a že je tedy nutné také překlenout eh, digitální propast. Navíc se zde hovoří, že v Evropě dnes je takový euroskeptický, euroskeptické klima a toto, mm, ta přímá nebo ta elektronická demokracie by mohla eh, přispět ke zlepšení situace, ale tedy nesmí tam být to riziko, že ti lidé budou špatně informovaní a budou podléhat propagandě. Děkuji. Někdo další se hlásí? Um o slovo mezi stínovými zpravodaji. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za její vynikající práci. Myslím, že to je velice kvalitní návrh. Eh, já sdílím entuziasmus paní Adenofy za eh, v této oblasti především Um, dopad na eh, sociální a občanské, mediální eh, gramotnost mm, a e-learning. Vzdělání a mediální gramotnost není jenom o tom naučit se používat ty nástroje, ale eh, posun nebo změna politické kultury a praxe, tak aby jednotlivci byli nejenom spotřebiteli digitální, ale aktivní občané v propojené společnosti. Já zastupuji severozápad Anglie, eh, eh, žiju v jednom z nejlépe propojených měst na světě, to je Manchester. Pro mě je to velmi důležité i v mém volebním okrsku. Není možná e-demokracie bez digitální inkluze, včetně tedy zranitelných občanů. Sdílím plně váš přístup, nicméně eh, chci zdůraznit některé prvky jako je potřeba eh, podporovat a školit eh, učitele, eh, kteří se nemohou vyučovat IT, když tomu sami nerozumí a mají zodpovědnost za přípravu generace mladých. A který, kteří mají být připraveni žít v rychle se měnícím světě, který si ani nedovedeme představit. Proto jim musí, je musíme vybavit do, znalostmi a způsoby eh, kreativního myšlení. Ehm, moje eh, která je učitelka, byla ehm, Najednou se od ní očekávalo, že se naučí eh, ovládat informační technologie, aniž by k tomu dostala nějaké zdroje nebo podporu. Eh, takže to skutečně je potřeba tyto lidi podporovat. Já ehm, vidím výzvy, které představují eh, informační technologie i v oblasti kulturní diverzity. Digitální revoluce může nabídnout platformu pro další formy výrazu, ale musíme se přestat zaměřovat na nebo bránit koncentraci velkých hráčů, kteří by mohli ohrozovat diverzitu obsahu a podporovat kulturní zvědavost, eh, aby se to neomezovalo jenom na ten nejsnadněji přístupný obsah, to, což s čím se vrátím k mediální gramotnosti. Také bych tam mm, eh, genderovou perspektivu musíme um, posuzovat kvalitu zdrojů, možnosti, jaké nabízí e-demokracie, eh, co týče nových forem politické participace. Tyto eh, ty tři pilíře um, demokracie musí být inkluze, eh, demokracie a tak. Um, já se těším na spolupráci se spravodají, s jinými spravodají a občanskou společností v této zajímavé oblasti. Je to fascinující téma, doufám, že budeme mít um, plodnou spolupráci. Děkuji. Poslední je pan Luje jménem pana Džambackého. Děkuji. E, e, KR vítá některé části tohoto návrhu současně, ale EKR nevěří, že přímá demokracie je jedinou odpovědí demokratickému procesu a e, to, co řekla paní Ojen, co reprezentativní demokracie je v souladu s tím. Je samozřejmě vhodné občas používat přímou demokracii jako referendum, ale to se musí týkat pouze přenosu sever, eh, suverenity a podobně, ne na každodenní eh, provoz, protože to by rozmělnilo zodpovědnost eh, zvolených demokratických politiků, kteří musí rozhodovat a kdyby to ovlivnilo jejich schopnost reagovat. Byl, je to prostě zjednodušený názor na přímou demokracii. Co se týče z eh, odkazů eh, do ústavy. Technologie se rychle vyvíjí a eh, ústavy jsou účinné jaksi v nepřímé úměře jejich délce, takže lidé potřebují lepší digitální přístup, ale také digitální znalosti. Není to jenom o tom, eh, o přístup k digitálnímu světu, je to o vzdělání, eh, o možnosti rozlišovat mezi digitálním obsahem. IT už není samostatný eh, předmět, je to součástí všeho. Je možné sdílet nejlepší praxi. Takže technologie má svoji roli, sehrává různými způsoby. Něco z toho EKR podporuje a my budeme to mm, konstruktivně podporovat. Děkuji. Eh, the next is on our list, Mr. Mar- Děkuji, nyní pan Barankal, další. Děkuji za slovo. Tak já bych chtěl říci, Je opravdu ctí, eh, řekla paní zpravodajka, že eh, mohla psát tuto, tento návrh zprávy. A já to na ní vidím, je na to hrdá, je to velice dobré, že jsme ji jmenovali. Eh, toto stanovisko bude velice zajímavé a věci, které tam ona formulovala, jsou opravdu zajímavé. Je třeba říct, že je to návrh stanoviska, který nás vybízí k přemýšlení, který má vyvolat diskuzi, je třeba ještě dodat spoustu věcí. Všechno, co tam zaznělo, je správné, my zcela sdílíme její názor. Rád bych se jenom velice rychle zamyslel nad jednou věcí a doufám, že zpravodajka se mnou bude souhlasit. V každém případě jdu v jejich stopách. Někdy v diskuzích eh, hovoříme eh, hodně o elektronických nástrojích, ale ne o obsahu elektronickém. A je jedna věc, která je velice důležitá. Existuje riziko eh, nerovnováhy mezi mocí těchto elektronických prostředků a mezi eh, komplexitou obsahu, který přenášejí. Je tady nerovnováha a jsou tady i pokusy o manipulaci, o zjednodušování těchto obsahů. A demokratická diskuze E, e, musí e, mít znalosti, aby se v tomto orientovala. Je třeba se zamyslet nad tím, přitom když se rozšiřují tyto znalosti o používání elektronických technologií, je třeba si zamyslet nad tím, že je třeba požadovat, aby tyto nástroje respektovaly tři požadavky poznat, pochopit a, rozdělit, a rozhodnout. <clears throat> Pokud my tyto tři principy nebudeme respektovat, tak půjdeme špatným směrem. Eh, z tohoto důvodu je třeba do toho návrhu ještě začlenit některé úvahy, které se budou týkat proaktivní činnosti evropských institucí. Nejenom proto, abychom usnadnili přístup k těmto prostředkům, nejenom proto, aby všichni občané mohli používat tyto prostředky v demokratické diskuzi, ale je třeba také, abychom <clears throat> měli proaktivní postoj, abychom mohli eh, tyto věci dohloubky chápat. Já si myslím, Evropský parlament tady v tom smyslu může udělat hodně, aby umožnil paralelní diskuzi o, eh, a aby občané také věděli, jakým způsobem my chceme rozhodovat. Eh, proč bychom nemohli například nemohli Eh, mít požadavky na eh, diskuzi o rozpočtu. Tady například není žádná paralelní diskuze občanů o evropském rozpočtu a bylo by potřeba, aby něco takového existovalo. Nebo například uprchlická krize. To je eh, samozřejmě, my tady v parlamentu o tom nerozhodujeme, ale mohli bychom vyprovokovat paralelní debatu. Mohli bychom používat tyto informační technologie proto, abychom poskytovali údaje, Eh, odkazy eh, k, ke skutečnostem, k objektivním skutečnostem. Existuje eh, určitá zodpovědnost, abychom takovýto postup přiživovali, aby se posílila demokratická demokratický postoj při používání těchto technologií. Jinak si myslím, že jsme zcela v souladu s tímto návrhem, můžeme ho ještě vylepšit a možná bychom tam mohli dát odkaz k možnosti abychom hlasovali v evropských institucích eh, tak, abychom hlasovali elektronicky. Možná náš výbor by to neměl řešit. V každém případě já to znáším jako dotaz. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Zatím bych rád eh, pogratuloval Izabele, protože vy udělala opravdu velmi dobrou práci. Je to vyvážená zpráva a je to zpráva i velmi eh, hlubokomyslná. Já jsem rád, že eh, v tomto návrhu, eh, tímto návrhem se zabývá někdo z hnutí pěti hvězd, protože to je síla, já tam nepatřím mezi ně, ale myslím si, že oni vlastně nejvíce a nejlépe užívají tyto nové technologie v politické komunikaci. To jsem předeslal, ale rád bych řekl, že především eh, oceňuji zdůraznění sociálních otázek, které eh, jsou v pozadí eh, demokratické exkluze, tedy vyloučení. My si myslíme, že menší účast na politice vlastně jde ruku v ruce s se eh, sociálním vyloučením. Stále větších částí společnosti rozdíly, obrovsky vzrostly rozdíly sociální, ekonomické, sociální ve společnosti a v to jednotlivých zemích. A vznikly i velké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a vlastně už dnes nevíme, kdo se vlastně cítí vyloučený. A takovýto subjekt který se cítí vyloučení, nevím, proč by měl chtít najednou se podílet více na demokratickém životě. Z tohoto úhlu pohledu Evropská unie vlastně nefungovala a vytvořila spíše velké rozdíly. Vykročila unie směrem k vytvoření větší rovnosti, ale to se nepovedlo. A jedním z důvodů této, těchto odlišností, těchto rozdílů je vlastně možnost přístupu k těmto novým technologiím komunikačním. Takže je důležité povzbudit eh, tyto programy, které jdou opačným směrem. A je také důležité, abychom pochopili, k čemu vlastně povolujeme přístup. Pokud existuje eh, nějaká chyba v tomto novém způsobu komunikace, eh, já jsem pracoval celý život jako novinář, tak pokud existuje chyba, tak to je iluze, že informovat sebe a ostatní je jednoduchá věc. To je naprosto iluze, která se šíří po síti. Je velice těžké se informovat a je velice těžké také informovat ostatní. Ehm, souhlasím s kolegyní Bardovou, když říká, že je třeba najít systém, který by podpořil z informační autonomní zdroje, které by byly nicméně kvalitní, protože eh, v této velké revoluci komunikativních metod nezávislá žurnalistika, kvalitní nezávislá žurnalistika Eh, riskuje, že bude zcela smetena a pryč eh, velkými, eh, velkými tedy celky, které, za kterými stojí obrovské ekonomické zájmy. Čili to jediné, co bych tam dodal k tomuto návrhu stanoviska, které pokládám za velice vyvážené, dobré, abychom toto tam také zapracovali a abychom to zdůraznili. Děkuji. Děkuji, nyní pan Šontes. Ε, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη Ano, děkuji, já bych chtěl poděkovat také paní zpravodajce za návrh stanoviska. Pozorně poslouchám tuto diskusi, chtěl bych pogratulovat paní zpravodajce a chtěl bych na ní apelovat, aby mm, možná také v tom stanovisku použila některé pojmy, eh, kteří někteří zde kritizovali. Já to teď vysvětlím. Ten eh, odstavec 3 zde hovoří o tom, že je důležité, aby evropští občané rozuměli historii Evropské unie a tak dále. Samozřejmě, že teď stále probíhá taková soustavná diskuse o tom, do jaké míry jsou ty jevy Ehm, které, se, které jsou teď v Evropě pojímány negativně kvůli tomu, že tam je nedostatečná informovanost nebo špatná informovanost. Také někteří říkají, že třeba je málo informací o tom, jak fungují evropské orgány a někteří lidé kriticky hovoří o Evropské unii pouze kvůli tomu, že nechápou, jak fungují eh, její instituce. Takže bychom je měli informovat. Ale já si myslím, že to tedy tak úplně není. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, za, za to, že vůbec to zde eh, nastolila jako otázku. Podle mého názoru samozřejmě, že pro demokracii potřebujete informované občany. Ale ten problém, na který eh, paní zpravodajka jak se naráží, nebo mm, o kterém hovoří, je to, že tyto nástroje IKT mohou být do určité míry e, nástroje, které nenabízí ty správné, ty pravdivé informace, ale spíše různé dezinformace. Nebo to nejsou informace jako takové, jsou to určité, určité slogany nebo určité, určitá fakta, čísla. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěla říct. A ještě druhá věc. Informovaný občan eh, by měl být aktivním občanem. Tyto platformy do určité míry mm, povedou k tomu, že ta demokracie by měla být racionálnější. Eh, čili je dobré, že chceme mít eh, dobrou zastupitelskou demokracii a že chceme do toho zapojit více lidí, ale ukazuje se, že někteří občané zkrátka o to nemají zájem, o to zapojení. Třeba během ratifikace Lisabonské smlouvy Evropská unie spíše vyslala negativní signál, mm, který byl spojen s tím referendem a s politikou svrchovanosti. Evropané mm, hovoří, o tom hovořili vlastně, ale příliš se do toho nezapojili. Takže musíme se zamyslet i nad tím, do jaké míry eh, pomohou ty digitální technologie ne demokracii jako procesu, ale demokracii jako takové, jako e, živoucímu subjektu. Pak je zde s tím ještě spojená otázka, že nejsou dodržovány postupy, Ehm, jedná se spíše vlastně o meritum věci. A co tím myslím? Otázkou je, zda se vlastně opravdu rozhodujeme jako jednotlivci. A pak je i otázkou, o čem vlastně sám občan může rozhodnout, jako, jako sám takový, sám, sám o sobě. Já mám třeba zkušenost Řecka, Mm, lidem se zdá, že všechno je řízeno jakýmsi automatickým pilotem. Je zde deficit, tak nebude zde žádná diskuse, co s tím. Zkrátka je tam určitý postup a ten se bude um, dodržovat. A lidé mají pocit, že ta kritická, nejdůležitější rozhodnutí často činí orgány, které vlastně jsou, uh, uh, které, kde, kde nejsou voleni zástupci Teď vlastně třeba čekáme, eh, co rozhodne euro, euroskupina, co vlastně rozhodne skupina kolem pana Dijsselbluma. Mm, pak je zde ještě další věc, o které chci říci. Třeba pan Dijsselblum nám nějaké informace vlastně poslal přes tweet, přes Twitter. A eh, lidé mají tedy k dispozici tyto informace. No a pak další věc je, že se ří, šíří jak propaganda proti Evropské unii. Takže já mám pocit, že paní zpravodajka opravdu se um, dotkla několika velice citlivých věcí. Jsem si jist, že o tom ještě budeme hovořit, o těchto věcech. Myslím si, že právě náš výbor by mohl hrát výraznou roli v takové diskusi. Opravdu potřebujeme zde um, nějakou takovou diskusi o hodnotách Evropské unie a bizottság részéről. Děkuji. Eh, chce k tomu komisi něco dodat? Ne. Tak dám ještě slovo paní Adinolfi, prosím. Eh, děkuji. Dozajista budeme mít způsob, jak prohloubit veškeré vaše nápady, které jste předložili, které jsou velmi zajímavé. Eh, chci jenom říci, Eh, chci se jenom vyjádřit ke třem bodům, které podle mě jsou ty eh, nejdůležitější. Především eh, malou technickou poznámku. Já jsem nikdy neřekla, že reprezentativní demokracie bude nahražena přímou demokracií. To jsem nikdy netvrdila. Zde jsou problémy elektronické demokracie, tou se zabýváme, čili nezapomeňme nezapomeňuje na to, že vedle tedy té reprezentativní zástupné demokracie existuje přímá demokracie a mezi tím jsou nové technologie, které nám umožňují ještě elektronickou demokracii. To je přesně to, o čem teď tady hovoříme v této zprávě, ale samozřejmě já jsem přesvědčená, že zástupná demokracie a reprezentativní demokracie bude vždycky existovat. Existuje a bude existovat a nejsem vůbec stoupenkyní eh, přímé demokracie, určitě ta ji nenahradí. Prostě existují jenom nové prostředky, které umožňují to, že větší počet občanů se může podílet na rozhodnutích, ke kterým dochází v rámci institucí. Co se týče té manipulace, tak já jsem také přesvědčena, že existují rizika a eh, mohou zde být různá nebezpečí a proto je důležité, aby některé pilotní projekty, jak například ten, který již Evropský parlament podpořil, aby tyto pilotní projekty byly zavedeny co nejdříve, abychom eh, mohli experimentovat, abychom mohli vidět, jakým způsobem k tomu přistoupí i samotní občané a jak ten portál bude fungovat. Abychom mohli potom eh, vyvážit výhody a rizika eh, tohoto kroku abychom mohli mít eh, nástroj, který bude co nejúčinnější v co nejkratší době. A co se týče té manipulace, samozřejmě my jsme ji nevynalezli, ale eh, už od eh, římských vládců až po současné režimy mohli s informacemi manipulovat všichni. To je prostě něco, co odvždy existovalo a existuje dodnes, to je nepopiratelné. A co se týče eh, té poslední poznámky, eh, která se týkala škola a vzdělávání a učitelů, Já už dva roky zasedám v tomto výboru a je pravda, že tento výbor kulturní nemá specifické kompetence, mm, schopnosti, nemá eh, kompetence pro vzdělávání v jednotlivých členských státech, ale v každém případě kultura a vzdělávání to neznamená jenom určité kompetence, které umožňují přístup na trh. To se neomezuje pouze na toto. Proč? Protože je důležité, aby e, studenti, aby nové generace měli především schopnost rozvinout kritické myšlení tak, aby měli nástroje kulturní, ale aby tyto nástroje uměli potom používat a aby právě nebyli manipulovaní. A tady je samozřejmě zcela zásadní role škol a role učitelů a role těch fondů, které my máme a které dáme na toto, na tuto oblast, čili programy jako Erasmus a tak dále. To jsou programy, které dávají, které dávají možnost eh, lidem, aby eh, se vzdělávali, aby rostli, ale nejenom aby měli technické kompetence, ale aby uměli kriticky přemýšlet. Děkuji vám všem za vaše poznámky. Co nejdříve si e, přečtu pozměňovací návody, které mi zašlete a potom se ještě sejdeme se stínovými zpravodaji a budeme pracovat na kompromisních řešení. Děkuji. Děkuji. Ještě jednou. 7.6. Ehm, ehm, v 15 eh, hodin dohuta po podání eh, pozměňovacích návrhů, ehm, vytváření pracovních míst, podpora růstu, maximalizace příspěvku evropských strukturálních eh, fondů. Spravodajem je Nikolas Huntis, kterému předám slovo. Chci připomenout kolegům, že lhůta pro Předložení pozměňovacího návrhu uběhne 7. 6. v 11 hodin. Budeme hlasovat 13. července ve výboru a tím předám slovo zpravodajovi. Děkuji. Já chci poděkovat koordinátorům v našem výboru za tuto zprávu. um, jenom obecná poznámka, která se týká i dalších zpráv. Investování do zaměstnanosti a růstu je jenom půlka názvu. Druhá půlka je tato trochu omezuje. Ehm, hlavní otázka je, jak Evropské strukturální investiční fondy přispějí k zaměstnanosti a růstu. Toto je stanovisko, nikoli zpráva, nemáme mnoho času a Mm, jsou tam některé body, které by měly být základem pro diskusy. Tím, to je začátek, ne, ne konec. A neodráží to všechny návrhy, které to, k tomu mám, ale jsem omezen a musím se držet jenom některých bodů. Toto téma je jedna z hm, hlavních problémů dneška. Komise nebo výbor by měl předložit uh, úplnou zprávu na toto téma. Eh, první bod je, že je tady vazba mezi rovným přístupem k vzdělání a kohezní politice, eh, snižovat nerovnosti, pomáhat periferiu, dosazovat ekonomické a sociální koheze Eh, také bych dodal politické koheze. Kohezní politika se vrací na začátek EU. Je to ovšem předmětem určitých omezení. Uvidíme, eh, co eh, můžeme udělat, abychom toho dosáhli v rámci strukturálních fondů. Když se podíváme na roli ehm, strukturálních investičních fondů, jak se ty věci vyvíjí, tak v tuto chvíli jsou hlavním nástrojem na Eh, nástrojem kohezní politiky. Na druhé straně eh, jsou jediným, nebo mohou být jediným zdrojem financování pro tuto politiku. Pro vzhledem k recesi, finanční krize a úsporám finanční omezení eh, je ten rozpočet omezený, takže finanční zdroje pro řešení těchto problémů se, jsou stále menší. Vstup z těchto, vstupy z těchto fondů jsou teď možná jediným zdrojem financování tohoto typu programu, jediným zdrojem e, řešení problémů rozvoje pracovních míst pro mladé a snižování nezaměstnanosti. E, Investice do strukturálních fondů jsou jediným zdrojem prakticky eh, programů na vytváření pracovních míst a eh, pro větší rozvoj a kohezi. Jsou tady dvě omezení První i už tady padlo. E, víceleté, mm, víceletý finanční rámec je nyní omezený, je v něm méně prostředků než v tom minulém, to je první omezení. Další je, e, ještě není dostatečně proskoumané a to je to, že rozpočet vyhrazený na strukturální investiční fondy je eh, předmětem makroekonomických mezení. Takže tady jsou tady je méně peněz z víceletého finančního rámce a také jsou makroekonomická omezení. Eh, to, eh, že nemůžete žádat o tyto fondy, takže to jsou omezení, to musíme zdůraznit, že toto je jediný finanční zdroj a e, ty fondy budou předmětem stále e, rostoucích omezení. Další věc, kterou, stále, e, kterou ještě musíme řešit, je to, že Eh, máme velké problémy mezi mladými lidmi. Víte, že zaměstnanost mladých je nad 40 I přes sliby, které padly v rámci eh, víceletého mm, rámce, tak tyto sliby nebyly dodrženy. A um, um, stanoviska jsou dispozici, takže my musíme ty programy um, vytvořit, ale když budou financovány pouze drobnými, tak k ničemu nebudou. Další věc, tyto programy na podporu vzdělání a Chyby musí reflektovat eh, sociální změny v evropské společnosti, například finanční krize, migrace. To, pro, to je třeba eh, vzít eh, v úvahu tyto nové výzvy, tu mm, myšlenku integrace migrantů, jejich podpory a tak dále. Pak je tady další bod, který je relevantní pro byrokracii, je třeba dosáhnout synergie mezi programů, které eh, usilují o to tež. To je tedy všechno. Těším se na vaše komentáře, vaše pozměňovací návrhy. Doufám, že eh, výsledkem bude zajímavý text. Eh, jako první dostanou slovo stínoví zpravodajové a pak kolegové, kteří si přejí přispět do diskuse. Jako první. Thank you, Madam Chair. I'm sorry, there's a slight delay in translation. Um, <clears throat> so thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a chtěl, říci, chtěl bych říci, že zde vystupuji jako stínový zpravodaj a také i za to, že jsem odpovědný v EKR pro regionální Eh, pardon, tedy, že, že tady mám na stanovisko i to, které se týká regionálního rozvoju. EKR ehm, je rádo, že jsou zde tyto návrhy. Také chceme více lépe využít právě fondy ESIF i pro ehm, podpoření růstu a zaměstnanosti musíme také eh, provést důkladnou inventuru toho, jak to funguje v terénu. Nicméně musíme říci, že vlastně už před pěti měsíci toto bylo zveřejněno, takže jsme trochu pozadu, takže to sebou také nese určité těžkosti. Co se týče návrhu Eh, zpravodaj, tak EKR souhlasí s tím, že je důležitý, abyste byl přístup ke vzdělávání, k, odborné vzdělá, k odbornému vzdělávání, také, že je důležité tam prosazovat ty synergie, aby se také zlepšil dopad a efektivita všech fondů ESIF. Ehm, s tím souhlasíme, ale eh, jsme také proti tomu, aby se třeba financovala na jedné straně Evropská iniciativa pro zaměstnanost mladých a na druhé straně se tam vlastně ale říká, že to má být eh, revidováno. Mm, musíme, aby, aby, musíme zde mít dobré posouzení celé této iniciativy, ale zároveň přece nemůžeme říkat, že chceme rovnou podporovat další financování, dokud nebudeme vědět, zda to je opravdu účinná a efektivní iniciativa. Pak eh, jsou zde také programové priority, a nejprve musíme také hledat i učená řešení migrační krize, musíme také uvažovat o flexibilitě, musíme také brát v úvahu stropy, které odsouhlasily členské státy. Musíme e, rovněž se starat nikoli pouze o ty e, uprchlíky a musíme brát také v úvahu, že mezi těmi uprchlíky je i velký počet ekonomických migrantů. Jsou zde také změny eh, operačních programů na to období do roku 2020. Pokud členské státy požádají o tyto změny, tak by komise měla schválit. Je tam i tedy if requested, pokud o to požádají členské státy. Takže je důležité opravdu mít v úvahu eh, dlouhodobé cíle, protože ESIF má podporovat dlouhodobé cíle politiky eh, koheze a nemá to být využíváno pro jiné cíle. A také chci říct ještě jako ostatní kolegové v EKR také vítáme, že se od roku 2017 vlastně sníží ten strop pro eh, VFR, protože my se také domníváme, že bychom měli eh, přestat s tím přístupem, že programy se využijí, že, pardon, že problémy se vyřeší tím, že do toho nahrneme více peněz. Musíme spíše se zamyslet nad tím, jak ty peníze efektivněji využít. Takže v, v těchto směrech předložíme pozměňovací návrhy a doufáme tedy, že to také zpravodaj vezme v úvahu. Děkuji. Ano, děkuji. Ještě někdo další by chtěl vystoupit za stínové zpravodaje? Ptá se paní předsedkyně. Takže pan, nejprve paní Ferhajen a pak já, já bych eh, chtěl ještě představit eh, stanovisko pana Dragičeho, který je dnes nepřítomen, takže pokud mohu, tak, tak učiním. Takže jak jsem řekl, představuji zde um, stanovisko pana Drakečeho, který je stínový zpravodaj a který tedy zde dnes není. E, v roce 2016 ukázala výroční analýza růstu, že ten růst v Evropě je pouze mírný v porovnání s rokem 2015, ale ekonomické, ekonomický výkon a reformy jsou vlastně v celé Evropě dost nevyrovnané. Takže z toho důvodu e, ještě upozorním na několik argumentů. Za prvé, jsou zde, stále jsou zde rozdíly mezi členskými státy i uvnitř členských států mezi regiony a ty rozdíly se zvětšují. Za druhé, je zde stále problém s vysokou nezaměstnaností, zejména mladých. To je stále obrovsky vysoké číslo. Za třetí, jsou zde ještě ta stávající eh, krize, uprchlická a migrační krize také Eh, přispívá k velké radikalizaci a přináší to také i velké, pardon, tedy a boj s radikalizací přináší také výzvy pro vzdělávací systémy a pro školské systémy. Evropa potřebuje solidaritu a mm, koheze a soudržnost musí být také klíčem i v dalších strategiích. Je důležité také využít veškeré kapacity, aby všechna, aby ta strategie byla dobře realizována. Fondy ESIF jsou hlavními nástroji evropské politiky soudržnosti. Také zde Junckerův investiční plán pro Evropu. Tyto ESIF a EFSI se vlastně navzájem doplňují, jsou komplementární. Od roku 2014 už existuje reformní rámec, jak eh, čerpat z fondu ESIF. Je to jednodušší systém, a měly by tam být také konkrétnější cíle a také důraz na takzvanou tematickou koncentraci. Nicméně některé členské státy stále ještě nedokážou dobře využít všechny příležitosti a potřebují více jakési asistence. Je důležité také klást pozornost eh, na Evropský sociální fond, protože to je fond, který má přímou relevanci na každodenní život občanů. Pro všechny ženy i muže ať jsou to mm, lidé, kteří pracují, kteří jsou nezaměstnaní, ať jsou mladí, starší, nebo ať jsou třeba v té zranitelné skupině. Takže na všechny ten Evropský sociální fond může působit. Pak je tam také ještě priorita vzdělávání, odborná příprava. Musí to být využito také e, právě proto, aby se mm, ty, ty fondy použily pro e, podporu vzdělávání těch, kteří se učí i těch, kteří vyučují. Dále zde máme ještě poznatky z monitorovací zprávy za rok 2015, která ukazovala, že inkluzivní, ink, inkluzivní vzdělávání a inkluzivní systémy musí být ještě zlepšeny i efektivita. Pan Tračiny také vítá uh, sdělení komise z uh, února 2016, které říká, že musíme podporovat sociální kohezi v Evropské unii právě prostřednictvím vzdělávání. Upozorňuje také na to, že je nutné investovat do vzdělávání a do školství, protože právě vzdělávání má velký eh, potenciál eh, pro mm, občany, tak i proto, aby pak tam byl dobře fungující pracovní trh. Jak také říká navrhovatel, jsou zde určitá rizika, sociální i ekonomická, která plynou z toho, že členské státy e, nedostatečně financují své školské soustavy. Musíme si být vědomi toho, že právě školství je klíčem pro dlouhodobý růst a pro sociální inkluzi. Musíme také podporovat e, členské státy a apelovat na ně, aby co nejlépe využili všechny možnosti, které jim nabízejí evropské strukturální a investiční fondy, společně s dalšími fondy a s dalšími programy, například Evropský fond pro strategické investice nebo Erasmus+. Pan Dragiči chce rovněž potrhnout to, že i když kultura není považována za prioritu pro, rok, pro období 2014-2020, tak eh, Evropský evropské politiky stále více uznávají, že kultura má mnoho eh, úloh a že i vlastně tak eh, jednotlivé politické koncepce stále více uznávají, že kultura mm, může být vlastně propojena i s investicemi a že kultura má také potenciál v tom, jak podpořit ekonomiku i sociální začlenování. Vnitrostátní i regionální orgány v celé Evropě by měly být podněcovány k tomu, aby nadále podporovaly kulturní a kreativní odvětví a aby je zapojovaly a začlenovaly do svých strategií rozvoje. Pan Dragič by také rovněž chtěl, chtěl říci navrhovateli, že integrace uprchlíků, migrantů a uchazečů o azyl do vzdělávacích systémů i na trh práce sebou nese mnoho výzev, a také to rovněž vyžaduje dostatečnou finanční podporu. Mm, z těch fondů ESIF je to zejména Evropský sociální fond. Členské státy by měly plně využívat všechny možnosti, které jim ESF nabízí. Pak jsou zde ještě další, třeba je zde fond pro pomoc nejchudším osobám v EU a pak je zde také fond ASIF pro mm, migraci a azyl. Hm, pan Drakeči se domnívá, že zde tedy mnoho důležitých bodů, které mohou být ještě dále rozvinuty a také se těší na další budoucí spolupráci s panem Kontisem i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji vám za pozornost. <clears throat> Děkuji. Paní Frahajen. Já, ich würde, uh, gerne... Já se chci uh, něco říct k dvou bodům. Musíme být uh, velmi eh, opatrní, eh, když bychom říkali, že více peněz dosáhnou více. Ty peníze se musí také správně vynaložit, také se musíme zaměřit na eh, kvalitu, kvalitu zadání, kvalitu projektů, které se podporují, které se podporovaly v minulosti, podívat se na to, jaké jsou eh, udržitelné projekty právě co se týče vzniku nových pracovních míst, anebo kde eh, je třeba ta e, zadání měnit. Ne tedy se dívat na to, jak tam dostat více peněz, ale jak kvalitativně zlepšit ty programy. Především jsou e, Eh, dostupné, přístupné pro malé a střední podniky, jsou eh, dostupné pro podniky, které také vytvářejí pracovní místa. Jak se implementují? Jsou akceptovány a implementovány v zemí, kde jsou problémy, anebo eh, chybí projekty. Když nejsou projekty, nemá cenu dávat více peněz. Tady více peněz nepomůže. A Tady musíme velice pečlivě eh, k tomu přistupovat, podívat se, do jaké míry kulturní a kreativní oblast je motorem vytváření pracovních míst a eh, ta naše oblast, jak tedy může být lépe reflektována v těch programech, jak může získat více impulzů pro vytváření pracovních míst a podporu mladých. A Tady je eh, to otázka investice do vzdělávání, to otázka investic do různých programů, jak na sebe navzájem působí. Ehm, ty projekty musí být sladěné, musíme se ehm, zaměřit na to, abychom posílili efektivitu vynaložených prostředků a nevolat jenom po eh, tom, abychom měli více peněz, aniž bychom se starali o to, zda se efektivně vynakládají. Děkuji, pan Rojevský. Otóż e, samo sprawozdanie jest e, niezwykle Začnu od začátku. Ta zpráva sama o sobě se dotýká velice důležitých témat, ale já s ní mám eh, jeden problém, hlavně s tím ospravedlněním, které se týká toho, že eh, tento výbor eh, vlastně diskutuje o různých fondech různého charakteru. Strukturální fondy jsou, eh, a jsou a eh, regionální fondy, to jsou velice různé fondy a tvrzení, že politika koheze je jediným eh, zdrojem financování těchto programů, to není správné. To není jediný zdroj, to je důležitý zdroj, ale ne jediný. Další věc. Připomínám, že politika koheze, soudržnosti, tu musí dodržovat hlavně národní vlády. Když národní dotace národní dotace jsou vypracovávány národními vládami a potom se určují pro zcela, přesné, zcela přesná určení. E, komise rozděluje ty balíčky, ale potom jsou to vlády, které o nich rozhodují. A tak máme zde dvě situace. Ta první je, že Evropská komise e, nemůže přijmout veškerá očekávání která jsou na ní znášena. Na druhou stranu komise nemůže zasahovat do národních dotazí, nemůže tam prostě vložit něco, co ten národní stát nechce. Když hovoříme o politice soudržnosti, tak eh, musíme eh, vědět, že existuje určitá krize. V současné době prožíváme velice divnou situaci. Existují vlády, které celé roky nikdy nepředložili žádné projekty, které by mohly být určeny na, eh, určeny na účely tohoto stanoviska. Takže je třeba, abychom formulovala, formulovali ta očekávání, která by nám umožňovala potom, eh, abychom označili takové projekty, které by mohly být realizovány. Pokud kultura, vzdělávání, ten problém eh, horizontu se vlastně stahuje do určité míry na k Junckerovu programu a tak to znamená, že veškerý tento projekt musí mít zcela eh, konkrétní dopad na eh, například na větší, vzděla, na větší zaměstnanost mladých. A jak řekla kolegyně Sabiny, tak k tomu to zatím nedošlo. A chybí také hodnocení eh, účinného používání eh, zhodnocení tedy dopadu na trh práce. 10 miliard R, které plynuly do různých programů v kulturních sektorech, v některých případech Například 10 eh, milionů eur eh, vedlo k zaměstnání tisíci osob. V jiných případech ale je to třeba jenom pět nebo deset osob. A bylo tam třeba dopad toho programu bylo, že bylo zaměstnáno jenom pět nebo deset osob, což je velice málo. Čili pokud jsou to velké investice přes 50 milionů eur, tak Evropská unie by měla také nějakým způsobem tam zapsat, že uh, proti tomu je potřeba také tedy zaměstnat větší počet osob. Je třeba to ověřit, ověřit, jestli ta očekávání potom, která byla zapracovaná v těch obecných zadáních, byla potom splněna. Zároveň e, se vyjednává TTIP. To je mimo náš výbor. My víme, že otevření Evropy e, k, směrem ke Spojeným státům bude mít pro určité ekonomické sektory dobrý dopad, ale bude mít špatný dopad pro jiné ekonomické sektory. Kultura například je úplně mimo tuto smlouvu, což neznamená, že to na nás dopad mít nebude. Eh, že to nebude mít na nás negativní dopad. Už dnes v těch různých stanovicích eh, je třeba zmínit a oznámit to, že kultura by měla být chráněna. Chráněna a to při s tím, že by měl být umožněn, by měl být umožněn přístup k určitým nástrojům, k určitým eh, financím, aby eh, kultura vlastně nezažila negativní dopad eh, této smlouvy TTIP, protože mohla by být kultura ohrožena tímto, tímto, touto dohodou, například její vzdělávání, vzdělávací systém umělecké školy v Evropě. My chceme hájit o rozrůzněnost, originalitu, bohatství našeho kontinentu. A víme, že eh, zde tento náš fond by měl právě bránit to, co je pro nás důležité, to, co by mohlo zmizet, nebo to, na co by mohl být vyvíjen veliký tlak, eh, tlak, který by nebyl výhodný pro zájmy Evropy. Pokud chceme vytvořit určitou klasifikaci priorit, tak připomínám eh, zpravodaji, že to není příliš populární, protože vlády velice často chtějí podporu těm projektům, které eh, dokážou přinést eh, finance vládě a málo kdy podpoří takové projekty, které jsou ve prospěch regionálních e, autorit. A to je třeba také ve zprávě zmínit. To znamená, že ty účinné fondy jsou účinné, když ta úroveň e, je co nejnižší. Zároveň musí být co nejvyšší úroveň kontroly těchto výdajů. Děkuji. Děkuji. K tomu poslednímu bodu TTIP to, co my eh, tady v parlamentu ještě ve výboru eh, jsme, co jsme odsouhlasili jako výjimku, eh, to znamená pro audiovizuální sektor média, tak tam to nebezpečí není, o kterém jste mluvila. To je rozhodující. Musíme se zasadit o to, aby komise jednala tak, tak, jak jsme ji k tomu oprávnili. A to je důležité. Ehm, my jsme naše požadavky, protože my jsme naše eh, požadavky formulovali. K tomu eh, návrhu je důležité, že strukturní, reální a investiční fondy eh, by měly být lépe známy mezi vzdělávacími institucemi. Ehm, mm, různí adresáti různých programů nemají dostatečnou výměnu mezi sebou a to je E, rozhodující. Tady to je v podbodu 5. E, koordinace mezi strukturálními investičními fondy a dalšími programy není tak dobrá, jak by měla být. A tady bychom e, měli dbát na to, aby u těch, kteří podávají návrhy, těch, kteří tom jednají, to znamená ty národní agentury musí vědět o tom, jaké jsou jiné programy, tak aby od začátku fungoval efekt synergie. Nyní slovo dostane komise. Um, thank you very much. I don't have... Děkuji, já nemám, co bych dodal k té diskusi. Byla to zajímavá diskuse pro nás. Já um, chci říci, že my pracujeme na lepší koordinaci mezi eh, jednotlivými programy, to je velmi důležité. Také je důležité zdůraznit to takzvané vlastnictví místními orgány při směřování evropských fondů na kulturu. Také um, Mm, je důležitá iniciativa pro zaměstnanost, i když podmínky jsou obtížné, je obtížné vytvářet pracovní místa především pro mladé. Iniciativa pomáhá mnoha lidem se dostat do práce a najít první zaměstnání. Také se to týká kulturní činnosti. Mnoho Eh, nebo velká část využívání těchto fondů na kulturní aktivity závisí na politických eh, možnostech daného státu. To je samozřejmě důležitý bod. Děkuji vám. Nyní dám slovo zpravodaji, pan Tis. Tus synadelfsky, και τις to logo. Děkuji všem kolegům, kteří promluvili. V mnoha případech se jednalo o velmi dobře připravené příspěvky. Eh, tento text je jenom základ pro diskuzi. Zřejmě máme tedy určitý čas na to, abychom vypracovali text, který bude úplnější. Měli bychom se zabývat jistě ještě některými dalšími tématy. To jsou témata v podstatě zásadní. Z té diskuze vidím, že jsou tady eh, dvě linie. To je více peněz, protože v každém případě máme málo peněz a omezených, máme málo eh, omezených zdrojů. A pak lepší používání toho, co již existuje, těch fondů, které již máme. Oba dva tyto směry jsou správné. Ale eh, pak nemůžeme hovořit jenom o používání těchto fondů, které jsou k dispozici, protože v každém případě eh, možnosti jsou omezené a budou omezené, ale uvidíme. Pak máme další dilema. Jak budeme posuzovat účinnost eh, některých programů a výsledků, který dosahují? Například v tom případě, že řekneme, Tyto programy, například v takovém sektoru, jako je kultura a vzdělávání, by měly vytvářet eh, hlavně místa, pracovní místa. No. Hovořilo se také o kvalitě. Co tím vlastně myslíme těmi novými místy? Myslím, máme na mysli plnou zaměstnanost, eh, plná eh, sociální ochranu, sociální práva, anebo máme na mysli místa, která jenom početně mm, dají představu, že jsme dosáhli určitého výsledku, přičemž ten výsledek byl možná v praxi nulový, protože my máme problém se dlouhodobou nezaměstnaností mladých. V minulosti v našem výboru eh, vyvstal jeden bod diskuzi. Vypracovat zprávu E, zprávu o tom, jaký dopad by mohla mít TTIP na naši oblast. A tam bylo jasné, že kultura se vůbec nezahrnuje do této smlouvy. Hudba, vzdělávání, e, TTIP toto nebere v ohled. Takže já doufám, že vzhledem k tomu, že vznikla různá hnutí, protože se o TTIP hovoří i v oblasti kultury, hovoří se o tom, jaké dopady pro Evropu by na to dohoda mohla mít, tak já doufám, že v té naší zprávě e, e, bychom mohli se k tomuto prvku také vrátit. A nyní uvidíme, co e, se s TTIPem stane. Nicméně je to správná poznámka, a um, měli bychom tedy upozornit uh, na to, že tato dohoda bude mít dopad i na oblast kultury. Děkuji všem kolegům. Čekám na vaše písemné uh, pozměňovací návrhy. Počítám s vaší spolupráci a doufám, že vypracujeme návrh, který bude zajímavý. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také a děkuji za tento uh, závěr a za tuto dobrou diskuzi. 7. června v 11 hodin e, je datum, je lhůta, kdy můžete předkládat pozměňovací návrhy. Takže tento bod na našem e, programu uzavíráme a přecházíme k poslednímu bodu našeho jednání, a to je zbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Navrhotelka zpravodajka je paní poslankyně Petra Kamerevert, která eh, vlastně vypracovává stanovisko za náš výbor pro kulturu. Nepůjdu do detailu, ale ráda bych eh, tedy předložila tuto stanovisko, které v podstatě eh, se napojuje na další velice důležitou směrnici, kterou komisi předložila minulý týden, a to je směrnice o audiovizuálních technikách. Ty dvě agendy jsou propojeny a ze strategických důvodů zpravodaj bych chtěl odsouhlasit toto stanovisko co nejrychleji. Proto my jsme navrhli, že 1. června středa je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 12 hodin. Kolegové ale proti tomu protestovali, řekli, že to je příliš eh, brzo, takže já poprosím kolegy, aby se k tomu vyjádřili, až eh, potom se eh, ujmou slova. Takže nyní slovo naší zpravodajce paní poslankyně Vert. Děkuji. K těm lhůtám bych řekla, že řeknu něco ještě nakonec, ale nejprve se zaměřím trošičku na obsah toho takzvaného nepřístupnosti, co se týče nebo zohledňuje eh, úmluvu o právech postižených a má ji implementovat v EU. Eh, audiovizuální mediální služby i knihy jsou, eh, mm, do toho spadají podle mého stanoviska, jak audiovizuální služby, tak e-books eh, jsem z té směrnice mm, vyškrtla a bylo to příslušným způsobem přizpůsobeno. Já navrhuji, abychom měli výjimku eh, pro audiovizuální služby regulace, která se zaměřuje pouze na čtecí zařízení nebo přijímací zařízení, eh, jsou, eh, zůstávají nedotčeny, protože soudím, že tady musíme rozlišovat. Musíme rozlišovat mezi obsahem, a možnostmi pak eh, eh, to číst. A co se týče tedy těch eh, přijímacích zařízení, jsem to nechala nedotčené. Návrhy z mé strany byly předloženy ze systematického důvodu a z hlubokého přesvědčení, že potřebujeme efektivnější a flexibilnější řešení uh, té směrnici pro audiovizuální služby eh, by eh, to, ta eh, směrnice sama měla přijmout příslušné opatření k bezbariérovosti. Teď máme právě na stole revizi této směrnice a proto je teď dobrá příležitost tady vyslat silnější signál a silnější regulaci i v oblasti bezbariérovosti pro audiovizuální služby, mediální služby a otázka, jak eh, nejlépe eh, zajistit mediální pluralismus, svobodu, eh, kulturní rozmanitost a, jaký to koherentně sladit s otázkou bezbariérovosti, to je uh, věc, která lze eh, dobře řešit právě v té směrnici. Eh, článek, článek 7 směrnice eh, mm, je obecný, mm, kdy mají tedy poskytovalé chránit postižené, to je poněkud mlhavé tam by e, se měla být výzva e, k větší bezbariérovosti, benchmarky, e, monitoring na evropské oblasti, systém pobítek. To by se měl v té směrnici implementovat a je to lepší mm, než restriktivní přístup zde. Um, Mm, eh, mm, je třeba zohlednit všechny nositele kulturního zboží a mm, ne v té úpravě by to nemělo být příliš obecné, ale ve speciální úpravě týkající se médií, totiž příslušné směrnice. Chci připomenout, že EU jako právní subjekt Eh, nepodepsala tu umluvu a nejen tedy, ale také umluvu o kulturní rozmanitosti. Já myslím, že je naším úkolem jako kulturní výbor, aby obojí bylo rozumným způsobem v rovnováze. Nedostat to do zrovnováhy, tedy bezbariérovost i knih, elektronických knih mohou eh, členské státy eh, sami zajistit aniž by bez eh, zásahu z evropské úrovni a mělo by, se, mělo by EU působit pouze subsidiárně. Mám pochybnosti o tom, že um, to bude efektivnější pro služby, především eh, protože to vlastně připouští různé výmluvy, mm, které by mm, podniky se vlastně mohly eh, takto vymluvit, eh, aniž by eh, v té směrnici bylo definováno, jaké tresty a následky by to mělo pro ty, kteří nedodržují podmínky, nebo zda se vůbec tedy prověřuje, zda nemožnost jednání jak tvrdí podnik, eh, tak zda skutečně to je oprávněné, odůvodněné, eh, kdo to posoudí, kdo nám na tom dohlí, bude dohlížet, to je eh, nejasné. Snaha o standardizaci konečných zařízení, že to televize nebo elektronické knihy, to je materiální hardware, a to je logické. Myslím, že si musíme být vědomi toho, že restriktivní opatření eh, právě pro audiovizuální mediální služby a etnické knihy vedou k tomu, že možná nebudou v dostatečné míře produkovány v Evropské unii. Pokud Eh, něco produkujeme a pak eh, to mm, smíme prodávat celé Evropě, tak tam musí být také podtitulek a audio pod popis. To je nutné. Já si dovedu živě představit, že by to tak zdražilo tu produkci, že by do budoucna E, do té míry, jak si přejeme, by již nebyla produkována a by, byl by neustále nad každým ten Damoklův meč, že mm, by to nebylo ani národní, ani evropské, to by byl opak e, něčeho, co je dobře míněné. Samozřejmě musíme udělat hodně pro bezbariérovost, ale ta cesta, která byla tady zvolena, je špatná. Měli bychom se společně Eh, zamyslet nad tím, jak v té příslušné směrnici eh, tu mediální úpravu lépe řešit než tento obecný přístup. Ještě dvě věty k pozměňovacím nám k lhůtě. Mně eh, neuniklo, že si někteří stěžovali, že je příliš krátká, ale to není proto, že bych vás chtěla tím zlobit, ale Eh, je to proto, že jako v kulturní výbor mm, s naším stanoviskem, který je, které je konkrétní, tak chceme tedy eh, se začlenit do debaty v Evropském parlamentu a vyslat tady signál kulturního výboru. Pokud si to ale Mnozí z vás budou přát, abychom si nechali více času, tak ta směrnice je k dispozici už nějakou dobu, tak pokud si přejete více času, tak jsem připravena jít na 7. června, pokud to pomůže. Já jsem řekla, že, že tedy tolik vyškrtávám. Je to buď černé nebo bílé, buď to tam nechat, nebo to celé vyjmout. A já jsem si myslela, že pak bude tedy dobré tak krát, ta krátká lhůta. A pokud si ale mm, kolegové přejí prodloužit, takže 7. 6. 12 hodin, pokud s tím souhlasíte, tak asi bychom to měli udělat tak, aby všichni měli dost času se zamyslet nad pozměňovacími návrhy. Děkuji. Děkuji. Takže předáme především slovo našim stínovým zpravodajům a potom ti, kdo budou chtít eh, promluvit, ať se přihlásí. Děkuji. <clears throat> Paní předsedkyně, eh, myslím si, že tato směrnice, ta směrnice je velice důležitá, protože je to způsob, jak říct více jak 800 milionům, 800 milionům občanů evropským a e, mnoha tedy evropským e, občanům, kteří jsou postiženi, že se o ně staráme. Je důležité, abychom vzali v potaz i specificity všech evropských občanů. Takže já e, si myslím, že bychom měli pomoci, tedy integraci těchto lidí, jak v ve výuce, ve vzdělávání, tak v přístupu na trh práce a tak v přístupu k digitálním technologiím. Je třeba pracovat pro to, abychom vytvořili inkluzivní společnost a aby všichni měli možnost eh, využívat nové technologie, aby <clears throat> jsme překonali veškeré rozdíly, které mohou existovat. V tomto případě těchto technologií je eh, možné udělat pro ně snadnější a lacnější přístup k těmto technologiím. Eh, vyloučení z těchto komunikačních eh, eh, vyloučení z této, eh, z této směrnice těch audiovizuálních služeb, to by sice mohlo být usnadnění technické, ale politicky je to neospravedlnitelné. Proto naše stanovisko našeho, naší frakce je to, že potřebujeme více času, abychom v rámci našeho výboru mohli propracovat lépe tento návrh. A děkuji paní zpravodajce, že Eh, dokázala prodloužit, nebo že je ochotná prodloužit eh, tuto lhůtu na předložení pozměňovacích návrhů, protože my bychom chtěli i <clears throat> opatřit překlady. Takže tam ten původní, ta původní lhůta je středa a mezi tím je víkend, čili my bychom vůbec fyzicky, materiálně neměli čas, abychom tyto pozměňovací návrhy předložili. Takže doufám, že vzhledem k tomu, jak je důležité tato reforma, že je důležité, aby tato lhůta byla posunuta abychom mohli předložit tyto pozměňovací návrhy a 7. června to se nám zdá realističnější datum. Děkuji. A nyní poslanec Aliver, který bude hovořit za kolegu. Děkuji, paní předsedkyně. Skupina EKR se velice zajímá o legislativy, která se týká osob se zdravotním postižením. My jsme také velice usilovali o eh, ratifikaci Marrakešské umluvy. Byla to také jedna z priorit pro naši politickou frakci, ale zároveň jsme si realist, jsme realističtí v tom, že by to mohlo celkově ta legislativa jaksi zavřít dveře, zejména malým a středním podnikům. Takže je důležité, aby tam byl určitý vyvážený přístup, eh, který nebude narušovat fungování trhu také je vždycky důležité pro naši frakci, aby tam bylo, aby, aby to podporovalo vnitřní trh, aby tam byla také určitá eh, lepší přístupnost. Musíme také anal- úzce analyzovat tuto věc. Pan Žambacký byl stínovým zpravodajem a ehm, zároveň je zde zástupce i komise. Jsou zde všechny požadavky na přístupnost, které by měly být v souladu s Evropskou umluvou o právech osob se zdravotním postižením. E, vím, že jsou zde také e, nebo kolegové z výboru IMCO odpovídají za vnitřní trh a oni by také měli usilovat o to, aby zde opravdu tyto bezbariérové produkty byly přístupné pro všechny, ale zároveň, aby to nepřinášelo žádné bariéry pro malé a střední podniky. Takže je důležité, abyste byla určité nastavení ty produkty musí odpovídat novým předpisům, ale zároveň tam nesmí dojít k velkému nárůstu nákladů. Musíme hledat určitou situaci a určitý přístup, který bude dobrý pro všechny, protože samozřejmě, že zapojení všech lidí je důležité a přístupnost a bezbariérovost, to je důležité. Um, takže zde když eh, zde hovoříme, nebo v, této, v této, nyní víme, že tedy ty audiovizuální služby jsou zapojené do této směrnice. A víme, že tam také nedá, brzy budeme hovořit o tom novém návrhu. Takže my si myslíme, že je důležité, aby se byla jasnost a aby pro e, firmy i pro občany byla situace jednoznačná, abychom také zabránili případným jakýmsi konfliktům, nejasnosti. prodloužení lhůty do pro, pro, pro překládání pozměňovacích návrhů do 7. června, to je dobré, protože nám to dává trochu více času, ehm, jak si tedy ještě předložit nějaké další pozměňovací návrhy a další naše komentáře, takže my to vítáme a děkujeme. And now, Děkuji. Nyní paní Tripo. Ja, ich will auch noch mal anfangen mit der zu Recht erforderlichen Güterabwägung. Ano, děkuji. Ja tady řeknu, že musíme najít rovnováhu mezi potřebami lidí se zdravotním postižením, tak jak o tom hovoří příslušná umluva OSN, ale pak zde máme také ještě umluvu, která má chránit kulturní rozmanitost, takže musíte být um, rovnováha mezi těmito dvěma umluvami. Komise do toho návrhu za, zařadila i oblast AVMS, já si myslím, že dobře říkáte, že chcete tu oblast vyjmout, ale pokud bychom to opravdu chtěli změnit, tak to bude asi dost těžké o tom hovořit s komisí, bude to dost těžká bitva. Ale měli bychom hovořit o tom, že úloha audiovizuálních eh, služeb a mm, že tam vlastně spadá i to, jak eh, jsou s tím spojeny osoby se zdravotním postižením. Také souhlasím i s tím, že by se mělo více obsahu, nebo že více obsahu by mělo být také přístupno i pro osoby se zdravotním postižením, ale nemělo by to zároveň být tak nákladné pro ty firmy, že by vlastně to pak bylo na úkor kulturní rozmanitosti. Takže je důležité opravdu najít dobrou rovnováhu. Myslím si, že však musíme brát v úvahu i nutnost kulturní rozmanitosti pak jsou zde také ještě požadavky uživatelů. Souhlasím se zpravodajkou, ehm, měli bychom se vydat směrem, který navrhuje a také souhlasím s tím, že je lepší ta delší lhůta. Děkuji. The next one. Děkuji další. Grazie. Děkuji, děkuji eh, kolegyně Kamerivert, že přijala to, že posuneme lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, občané mají celá zásadní právo přístupu eh, k technologiím. Eh, již teď takoví ti lidé postižení ti žijí v obtížných podmínkách a je velice těžké, aby jejich podmínky přístupu k pracovnímu trhu byly vyrovnané. Existuje mnoho pozitivních aspektů v té, tomto návrhu, ale jsem přesvědčená, že některé otázky, jako například eh, ta eh, o přístupu ke službám by si zasluhovala větší pozornosti a detailnější rozpracování. Nicméně jsem spokojena, že eh, kolega připomíná i smlouvu z Marrakeše, protože to je velice důležitá otázka. A je to otázka i velice cítěna všemi občany postiženými na evropském území. Co se týče odstranění bariér, tak tady by bylo potřeba eh, spíše zaujmout asociace postižených, protože až do posud eh, tato účast jejich, tento podíl byl opravdu velice marginální v těch postupech, které jsou předpokládané pro odstraňování těchto bariér. Pak je zde problém konformity eh, služeb. Zde je potřeba tedy autocertifikace a i tady v tomto aspektu tu je třeba, abychom byli detailnější. Pak, eh, co se týče uplatnění eh, té směrnice, eh, tam je třeba se zmínit o životním cyklu těch služeb. Tady zřejmě by měla být možnost prohloubit tento aspekt. Dnes dostaneme tedy týden navíc, abychom se zamysleli a ty pozměňovací návrhy musí být podrobnější také, protože vlastně ještě nemáme rozpis toho, eh, která, který výbor se bude touto směrnicí vlastně nejvíce zabývat. Čili <clears throat> my eh, vlastně v každém případě budeme mít čas na to, abychom mohli představit náš návrh, a to rychle, a eh, dříve než ostatní výbory. Takže v každém případě to směřování na naší kolegyně eh, jistě bude přijato, ale budeme mít víc času, abychom pracovali na té eh, druhém, na té druhé agendě legislativní a můžeme lépe ukázat, jaké je naše stanovisko a jaký je náš pohled na tuto problematiku, tak abychom vypracovali něco, co bude v našem zájmu. Děkuji. Děkuji. Farharen. Děkuji. Nejprve jako stínová zpravodajka eh, výboru IMCO. Ta diskuse je velmi zajímavá a celou řadu bodů převezmeme pro vnitřní trh. Také se domnívám, že je důležité, co se týče přístupnosti Ehm, website, ehm, stránek orgánu veřejného sektoru, tak ehm, já jsem vždy usiloval to, aby tam nebylo začleněno, i když parlament o tom rozhodl, že přepracování příslušné směrnice mm, nastane v tomto roce a že najdeme eh, rozumný eh, sektorově specifický přístup než abychom to dělali z jedné, z jedné ruky. Myslím, že ehm, co se týče přístupnosti, na jedné straně musíme regulovat tedy přípustnost eh, websiteů veřejných orgánů, dále ehm, ostatní věci, které se týkají jiných aktérů. Mm, to by vedlo ještě více, ještě k větším problémům. Proto podporuji to, co Petra navrhuje, že to výjmeme z působnosti této směrnici a příslušnou regulaci, která bude e, o, e, respektovat závazky z obou úmluv adekvátně. Technické věci se mohou orientovat podle toho, co vyplývá z obou směrnicí a tady eh, je možné se vyjadřovat k té směrnici, eh, co se týče technických věcí, na základě standardů, které jsou stanoveny v těchto směrnicích, ale jak obsáhle by to mělo být, to by se mělo šetřit v rámci AFND směrnice. Co se týče elektronických knih, tady je důležité ty čtečky a platformy, na kterých se prodávají, eh, mm, tak aby tam byly příslušné na pravidla na přístupnost. Mělo by to být ve standardech, které by byly čtit, které by ty čtečky mohly číst. Eh, to musí být na rozumné úrovni je možné eh, vyjmout e-knížky nebo to eh, redukovat ne, že tedy ta kniha daná, ale ta platforma, která je prodává, nebo obecně tedy eh, elektronické knihy by měly být dostupné přes čtečky, tedy jde o ty čtečky, tady jsou, mm, jsou musí být stejné požadavky, ať, je to, ať jsou to třeba, se týká třeba knihoven nebo eh, drobných regionálních eh, městských knihoven nebo velkých knihoven, tak také mm, tam jsou požadavky na přístupnost a tady je eh, rozumější to řešit na nižší úrovni. Co ještě důležité, Nyní paralelně probíhá prezentace hodnocení dopadů eh, přístupnosti v výboru pro vnitřní trh. Ta čísla k hodnocení dopadu jsou z roku 2011-12, jsou tedy už čtyři roky staré. V roce 2008 byla dohoda ministrů právě v oblasti přístupnosti udělat víc, ale v posledních letech, v posledních třech, čtyřech letech z důvodu technických změn a možností internetu a digitalizace, tak se tady eh, byl velký vývoj a také kritizuji trošku to hodnocení dopadů, protože prostě není aktuální. A, ale je vlastně založeno Eh, je, je, je ta uplynula doba, kde se ni, nic nestalo, asi nebudeme příliš populární. Ehm, Petra Helga Triple už to říkali, ale tady si musíme také eh, uvědomit, jaké požadavky znášíme na malé střední podniky, kulturní instituce a E, vlastně tvůrce kulturních audiovizuálních obsahů, co jim tedy ukládáme a co tím skutečně dosáhneme. My jsme e, mm, v té pří, co se týče té přístupnosti mm, websiteu veřejných orgánů, tak jsme hovořili o nepřiměřeném nezátěži. E, jak tedy zajistit plnou přípustnost pro pojištěné a jak to je tedy s tím v rozporu? jak bylo řečeno, ničeho nedosáhneme, pokud e, přílišnou regulací e, dosáhneme toho, že bude méně možností obecně, menší rozmanitost, menší e, množství obsahu i pro postižené, když řekneme, že všechno na trhu musí být přesně tak vybaveno. Když ta, pak by sice byli všechno, všichni rovní, ale nikomu by to neprospělo. Köszönöm szépen. A bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni? Az Előadónak. Ja, vielen herzlichen Dank für die äh, spannende Diskussion. Ich Děkuji za zajímavou diskuzi. Já ještě mám dvě připomínky. Myslím, že skutečně jako kulturní výbor se musíme omezit na to, co spadá do naší pravomoci, a to jsou elektronické knihy, audiovizuální mediální služby. Ne, budeme, neuděláme příliš mnoho dobrého, když IMCO, které ještě bude řešit tu přípustnost, já myslím, že bychom pak měli málo možností Eh, eh, se zajistit jaksi vyslyšení v IMCO pro naše specifické požadavky. Samozřejmě chci větší přístupnost k audiovizuálním mediálním službám, elektronickým knihám pro postižené, které jsou eh, buď zrakově nebo sluchově postižení. Tady musíme najít rovnováhu. Samozřejmě není to snadné, to vím, ale snadno se vystavujeme nebezpečí, že e, se e, že budíme dojem, že nic neděláme pro postižené. Naopak jde o to zachovat rozmanitost a současně zvýšit přístupnost. A tady je mm, právě to rozumné eh, eh, místo v té směrnici a mm, budeme eh, se snažit zajistit, aby byla větší přístupnost k audiovizuálním službám a elektronickým knihám. A tady je, myslím, že specifický přístup k médiím správný a všichni bychom se měli k tomu sami zavazovat, aby ta odpovídající směrnice měla, eh, obsahovala příslušné návrhy. Eh, I v radě to narazí nejenom kvůli audiovizuální oblasti, ale kvůli restriktivnímu přístupu, co se týče malých středních podniků. Nakonec bychom měli rychlejší úpravu přístupnosti, když bychom to dělali přes Eh, směrnici pro audiovizuální služby, než abychom čekali, že tato směrnice nějak proletí radou. Já o tom pochybuji, že to projde tak rychle. Proto se domnívám, že to bude rychlejší přes tu směrnici, eh, eh, než, než tu, kterou teď předložila komise. To je jaksi první názor. Ehm, všichni, kdo to četli, tak ehm, se k tomu nestavěli příliš, ehm, optimist, příliš ochotně, bych to řekla opatrně. Děkuji. Takže jsme eh, tedy souhlasíme s tím, že pozměňovací návrhy se předkládají 7. června v 11, do 11 hodin. A pak 13. července budeme hlasovat ve výboru pro kulturu, takže můžeme uzavřít i tento bod. Sejdeme se zase 20. června v roce 20. června v od 15 do půl sedmé a potom 21. června eh, po celý den. Takže děkuji eh, všem eh, tlumočníkům i sekretariátu a tato veřejná část naší schůze je uzavřena a za chvíli bude následovat schůze koordinátorů. Děkuji vám.